So welcome everyone. We will start today somehow quite... Vážené dámy, vážení pánové, dneska začneme časně. Zaprvé zde máme bod jedna přijetí pořadu jednání. Myslím si, že nevidím nikoho, kdo by byl proti, čili je to schváleno. Dále eh, bod 2 je schválení zápisů ze schůzí konaných ve dne 20. února, 24. února 2014 a také 3. března 2014. Vidím, že tady nejsou žádné komentáře, takže je to schváleno. A teď se již dostáváme tedy k tomu hlavnímu bodu jednání možné přijetí eura v Litvě. Máme zde, čeká nás výměna názoru s litevským ministrem financí a také s guvernérem Litevské centrální banky. Chtěl bych zde oba dva přivítat. Jak pana ministra, tak pana guvernéra budeme hovořit o možném přijetí eura v Litvě. Jak víte, tak Litva je další zemí, u které se očekává, že by od 1. ledna 2015 měla přejít na euro a z toho důvodu máme velikou čest a e, radost, že zde může proběhnout výměna názoru, jak s panem ministrem financí, tak s guvernérem. Spravodaj ehm, nám ještě řekl, že vlastně to další, že to opravdu, že to skutečné rozhodnutí vlastně přijme až ten příští parlament, takže my teď pouze připravujeme um, tuto, um, tuto zprávu. Pan Werner Langen je zpravodajem a vlastně chystá se také projednání neformálního návrhu zprávy 2. dubna, ale tato zpráva nebude předložena v plenárce v tomto funkčním období, ale dohodli jsme se, že to tedy vlastně přejde pro dalšího výboru Ekon, který to poté bude dále projednávat. A ten budoucí eh, výbor Ekon eh, bude ještě na začátku července v rámci zrychleného postupu pro naléhavé záležitosti toto probírat. 14. až 17. července na plenárním schromáždění tuto zprávu tedy projedná v tom postupu pro naléhavé případy. Eh, pan a také chci říci, že ještě projednání návrhu zprávy pana Langena bude následovat po této výměně názoru. Takže teď dávám slovo přímo panu ministrovi a poté dám ještě slovo panu guvernérovi. Velice děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl eh, se eh, nejprve bych chtěl říci, že budu hovořit tím nejkrásnějším jazykem na světě, který znám, a tedy mým rodným jazykem, litevštinou. Vážené dámy, vážení pánové, Būti šiame komitete turbūt jau... Pro mě velkou ctí. Pro mě velká čest, že mohu se tady před vámi eh, že zde mohu eh, pohovořit s vaším výborem a já vlastně poprvé zde ale hovořím jako předseda Ekofinu. Já eh, představuji zde Eh, malý kout Evropy, ale pro mě důležitý, tedy Litvu. Eh, Litva vlastně takto i byla schopna prokázat, že plnohodnotným, spolehlivým členem Evropské unie je to členská země, která je schopná, eh, která je schopná organizovat práci a v podstatě i dnes eh, vidíme, že to je členská země, která navíc ještě chce i přistoupit k měnové unii a v podstatě stane se devatenáctou zemí, která přijme euro. Jde o významný krok pro Litvu, jde o krok významný i pro celou Evropskou unii. A tudíž moje země díky tomuto kroku pomůže Evropské unii v tom, aby se stala silnější. A to je důvod, proč chceme přistoupit k eurozóně způsobem velice pevným i otevřeným. Teď pár údajů, eh, abych vám předal pár údajů teď. Eh, Již eh, ještě předtím, než se konalo tato, tato schůze výboru Ekon, jsme vám předložili různé informace a čísla. Také zde máme handouty, které, jsou, které obsahují různé důležité věci, které podle mého názoru musíme v dnešní diskusi zdůrazňovat. Já bych vám chtěl říci zejména to, že Litva je podle mého názoru připravena na to, aby eh, převzala, eh, aby přišla na euro a aby se připojila k eurozóně. My neočekáváme pouze, že budeme z toho mít výhody, ale počítáme i s tím, že to sebou nese závazky, pokud se naše země připojí k eurozóně. A ta eurozóna už je poměrně rozsáhlá, tvoří 18 zemí. My bychom chtěli usilovat o to, abychom se stali 19. zemí eurozóny. Existuje celá řada závazků ze strany zemí, které se připojují k eurozóně, včetně účast v Evropském mechanismu stability a účast v bankovní unii, což, je také, což jsou také věci, jich se velice aktivně účastníme ale dále jsou zde například také požadavky, které jsou v takzvaném dvoubalíčku, také fiskální pakt a zde v tomto ohledu musíme upřímně říci, že zatím ještě jsme neučinili vše, co bylo zapotřebí, ještě zbývají úkoly, které musíme dokončit a to vlastně také poplyne i z doporučení Evropské komise pro jednotlivé země protože ty se soustředí právě třeba na oblast fiskální politiky. Tam ještě jsou věci, které musíme dokončit. Co se týká fiskální politiky v Litvě, tak musím říct, že tato politika byla poměrně přísná a přinesla své ovoce. Z 10% deficitu v roce 2009 jsme se dostali až na to, že Eh, na rok 2013 se vlastně podle Mezinárodního měnového fondu to číslo dostalo na 2,5. Um, ehm, ještě vám později před, předestřu další číselné údaje z Eurostatu. Nicméně toto třeba ukazuje, že máme dobrou fiskální politiku, inflace je mírná a co se týče spotře- eh, pardon, důvěry v litevské v litevskou politiku, tak to se vlastně přetavuje i v poměrně dostatečně nízké úrokové sazby. Dále, co se týká našich výhledů do budoucna, domníváme se, že přijetí eura rozhodně není nějakou poslední zastávkou na naší cestě. Je to spíše uh, určitým, eh, určitou cestou, kdy se připravujeme na další hospodářský rozvoj a vývoj. Samozřejmě jsou zde maastrichtská kritéria, což neznamená pouze to, že musíte mít čísla, která odpovídají maastrichtským kritériím, která jsou v současnosti předepsána, ale musíte také usilovat o takzvanou udržitelnost. Myslím si, že máme poměrně dobré důkazy toho, že naše záměry jsou udržitelné. Ukazuje se to v současných politických koncepcích, v tom, jak usilujeme o aktivní politická opatření v různých politických oblastech, v oblastech ekonomického rozvoje. Máme zde třeba reformu energetického sektoru. Mm, o tom je také no, se dočtete v našem handoutu. Například jsou zde hlavní projekty v této ekonomické reformě. Jsou to, je to nový terminál LNG, který by měl být dokončen v letošním roce. A e, to by také mělo Eh, vlastně eliminovat ten problém, který spojí, který vlastně, který souvisí s tím, že jsme zatím závislí na Gazpromu. Také byste mělo být lepší propojení s evropskými energetickými systémy, dále například pro partnerství soukromého a veřejného sektoru, což by nám také mělo ušetřit celou řadu problémů a vyřešit celou řadu problémů, které jsou uvedeny v návrhu zprávy kolegy Wernera Langena. Hovořil o tom, že energetická účinnost ještě není v Litvě tak vysoká, jak bychom chtěli. Také je důležité, že v Litvě jsme podpořili podnikatelsky příznivé prostředí, učinili jsme celou řadu kroků, které zlepšily třeba územní plánování. Také jsme začali um, upravovat oblast solventnosti. Máme zde třeba možnost uh, Eh, otázek odlužení fyzických osob, to je vlastně v Litvě novinkou. Eh, celá řada zákonů se nyní projednává v litevském parlamentu a myslím si, že i ta legislativa eh, celkově usiluje o zlepšení podnikatelského prostředí. Také jsme učinili různé kroky, které se týkají strukturálních forem, také je zde reforma sociálních výdajů Dále jsme dali prostředky přímo místním orgánům, aby měli větší kontrolu nad eh, tím, aby vypláceli dávky a peníze pouze těm, kteří to skutečně potřebují. A mm, už to máme teď v pěti eh, komunitách. A nakonec, protože se to tam ukázalo jako velice úspěšný projekt, tak jsme to dále rozšířili na všechny komunity. A pak bych ještě naposled chtěl podtrhnout reformy v daňové oblasti, to je věc, to je oblast, které se velice eh, silně věnujeme, i když zatím jsme ještě nesplnili všechny doporučení, která jsou v té zprávě o um, doporučeních jednotlivých zemí, ale jsou to věci, které jsou pro nás velice důležité a usilujeme o to, abychom zlepšili eh, zejména výběr daní. Chtěl bych vás ujistit, že se domníváme, že Litva má před sebou dobrou budoucnost, dobré vyhlídky v, eu- v eurozóně. Eh, eurozóna mm, bude pro nás eh, výhodná, posílí to náš ekonomický růst a posílí to i podnikatelské prostředí a samozřejmě v neposlední řadě by to také mělo zkvalitnit i život našich lidí. Ano, děkuji. A teď možná předáme slovo panu guvernérovi Litevské centrální banky. Velice děkuji za slovo. Velice děkuji, pane předsedo. Vážené poslankyně, vážení kolegové, je mi velkou ctí, že mám příležitost informovat vás o nejnovějších událostech a vývoji v litevském finančním sektoru a v litovském hospodářství. Také doufám, že ta dnešní diskuse ještě um, prohloubí tuto spolupráci. E, já tedy zastupuji Evropskou centrální banku a proto se soustředím na věci, které jsou velice úzce propojené právě s mandátem, s pravomocemi Evropské centrální banky. Nejprve budu hovořit o tom, jak reagovala litevská ekonomika na krizi, za druhé, jak se díváme na vývoj e, cenové stability, protože to je právě e, úkolem Evropské centrální banky dohlížet na cenovou stabilitu a nakonec se ještě zamyslím nad tím, jak to vypadá s finančním odvětvím v Litvě. Litevská ekonomika se po krizi poměrně rychle zotavila a ukazuje dobrý růst. Před krizí ehm, vlastně ty, mm, letos už vlastně budeme mít větší eh, výrobu než před krizí. Od roku 2009 došlo k navýšení kumulativního HDP o více než 15,3 E, těmi hlavními prvky naší reformní politiky byla proaktivní, proaktivní politická reakce, také uchování finanční stability a ekonomická flexibilita. E, také jsme to podpořili i různými opatřeními v oblasti e, pracovně právní flexibility, flexibility na pracovním trhu a v současnosti je běžný účet téměř v rovnováze. Také e, byla zlepšena konkurenceschopnost tím, že došlo k výrazným úpravám v jednotkových e, cenách e, na práci. Dále došlo také k ekonomickému obnovu zejména v odvětví obchodu a také došlo k posílení domácí poptávky. Co se týče reálného vývozu, tak ten je o 40 vyšší, než bylo to číslo, to nej, než byla ta nejvyšší čísla před krizí. E, nezaměstnanost e, už je teď téměř e, o polovinu nižší, než tomu bylo před krizí a v současnosti je zhruba kolem průměru eurozóny. Co se týče reformního procesu, tak se ukázalo, že ekonomická struktura v Litvě dostatečně flexibilně funguje v režimu pevného směného kurzu a také bylo potvrzeno, že eh, je, je vlastně schopna hm, upravovat své politické koncepce, pokud je tomu zapotřebí. Dále, co se týče udržitelnosti inflace, Domácí eh, tlaky na domácí ceny byly dobře omezeny a inflace je, tedy jež, je teď pod eh, tím kritériem, které bylo stanoveno. Co se týče prognoz eh, roční inflace, tak nyní se očekává, že v prvním čtvrtletí roku 2014 by ta inflace měla zůstat na hodnotě 0,7 Co se týče střednědobé stability, pardon, střednědobé udržitelnosti, tak ty výhledy jsou ještě mnohem lepší než v minulosti. Například eh, chceme použít eh, nástroje eh, makroobezřetnostních mm, metod. Dále došlo k tomu, že v litevském spotřebním koši je poměrně vysoký podíl cen potravin a komodit. A Nicméně současný vývoj je stále konvergentnější a stále se postupně snižuje. Dále, jak i zde již zasnělo, také se chystají různé důležité politické iniciativy, které sníží energetickou účinnost, pardon, energetickou intenziv, intenzitu a také usilujeme zároveň i o větší diverzifikaci energetických strojů. Takže z těch iniciativ je to zejména obnova bytového fondu, dále terminál LNG, zapojení do evropské přenosové sítě, oddělení v oblasti plynárenství a toto vše je také dále i podpořeno Evropskou unii. Nyní pohovořím o finančním odvětví. Ehm, neexistuje žádné konvergenční kritérium, které by se věnovalo právě finančnímu odvětví a e, jeho mm, slabin. Nicméně krize nám připomněla, jak je toto důležité a jak je důležité propojení mezi finančním odvětvím a reálnou ekonomikou. Dnes e, si myslím, že co se týče ekonomické udržitelnosti a konvergence, tak Eh, tedy můžeme ehm, podat dobré zprávy. Litevský, litevské finanční odvětví je zejména charakterizováno malobankovnictvím. Bankovní sektor není příliš velký a banky tvoří zhruba 65 HDP. Ta struktura se orientuje na domácí trh, banky se financují sami většinou prostřednictvím vkladů a um, poměr Eh, úvěrů a vkladů je 107 Podíl eh, vkladů nerezidentů je zanedbatelný pouze zhruba 3 a je také geograficky diverzifikován. Bankovní sektor je dobře kapitalizovaný a likvidní. Bankovní sektor v Litvě má momentálně dvakrát více kapitálu, než jak eh, vyžaduje jeho regulátor, čímž je tedy Litevská banka. Ehm, centrální banka a tento téměř, vše, téměř veškerý tento kapitál je té nejvyšší kvality, eh, to je, ten, to je ta tier 1. A stávající podíl mm, těch eh, nesplácených úvěrů se stále snižuje a v současnosti je to 10,7 eh, Podmínky pro poskytování úvěrů se normalizovaly a nyní zde Ehm, není žádný další nárůst dluhu. Eh, také zadlužení soukromého sektoru v Litvě jedno, je druhé nejnižší v Evropě, 40,1 nominálního HDP. Očekává se, že portfolio úvěrové portfolio by mělo narůst zhruba o 3 během roku 2014 a um, různé um, výzkumy nebo mm, průzkumy litevské centrální banky neukazují žádné problémy na straně nabídky. V současnosti je zaveden komplexní nástroj eh, makroekonomické obezřetnosti, který má zabránit neudržitelným postupům v oblasti poskytování úvěrů. A také eh, se ta centrální banka Litvy Mm, co by dozorčí orgán eh, je připravena k tomu, že se přidá k mechanismu SSM od, ode dne přistoupení Litvy k eurozóně. A jak již bylo řečeno, finanční odvětví je v dobrém eh, stavu. To je z mé strany vše a velice rád odpovím na vaše dotazy. Děkuji. My zde eh, máme tedy naše řečníky, takže prosím ty, kteří budou diskutovat, tak aby řekli, komu otázku kladou a rád bych, aby naši řečníci se koordinovali, aby neodpovídali eh, stejně. Takže my zde máme pana Langera, pana zpravodaje nejprve. OK, vielen Dank. Eh. Děkuji. Nejdříve bych chtěl říci, že sám mám radost, že Litva si zažádala o přijetí do eurozóny. To je potěšující. Před dvěma lety ještě mnozí diskutovali o tom, zda eurozóna vůbec může přetrvat, ale od roku 2012 jsou tyto diskuse s konečnou platností pryč a každý nový člen je vysoce vítán. Já tady osobně eh, podám odpovídající doporučení, ale o tom budeme diskutovat na závěr. Děkuji mnohokrát za vaše projevy. Viděli jsem eh, také poslední zprávu Mezinárodního měnového fondu, ta je z počátku března a ta je velice pozitivní. Litva a týká se to cílů, které jsou nastaveny pro problémové přijetí eura. Litva tyto cíle do vysoké míry naplněno a ještě nemáme k dispozici konečná čísla, takže to nemůžeme konstatovat s konečnou platností. A proto bych se chtěla zeptat na pár věcí. Za prvé, eh, překonání krize finančních trhů. Eh, pokud vím, tak Litva v roce 2009 eh, zažila velký propad národního produktu, který ovšem pak velice rychle dohnala. Ve stejné době jsme tady měli velkou roz, mezeru rozdíl mezi mzd, platy a produktivitou. To byl také jeden z velkých problémů v Jižní Evropě. Litva se s tím ovšem dokázala vypořádat. Jak se to tedy ve vaší zemi dokázali zařídit, že jste tak relativně rychle překonali eh, ten propad eh, v hrubém domácím produktu a jaké byly příčiny tohoto propadu? To je má první otázka. Druhá otázka, ta, eh, tu bych chtěla položit panu guvernérovi. Bankovnictví, bankovní sektor, já tomu nerad říkám průmysl, protože oni tam vyprodukovali mnoho věcí, které nebyly dobré. Eh, vaše bankovnictví velmi závisí na skandinávských bankách. Jakým způsobem odhadujete to, že jak budou tedy skandinávské banky do toho zapojeny, pokud vstoupíte do eurozóny, protože Švédsko, jak dobře víme, nejsou, ne, není zapojeno do eurozóny, i když splňuje v podstatě kritéria a mělo by být členem, ale na základě politického rozhodnutí členem nejsou. Jsou zemí, která má eh, na euro výjimku. Vidíte nějaké speciální problémy, které se pojí eh, s tím, že v Litvě dominují skandinávské banky. Takže to byla má otázka panu guvernérovi a ta první otázka, kterou jsem položil, byla na pana ministra financí. Nejprve pan ministr, potom pan guvernér. Děkuji, pane Langene, za důležitou otázku. Ano, situace s odměňováním na trhu práce je pro nás věc velice důležitá. A to z jednoduchého pohledu, jsme země s levnou pracovní silou a ano, docela levnou, tedy pracovní silou samozřejmě. Máme levnější eh, země také ještě, ale vzhledem k vysoké eh, míře eh, vzdělanosti, což jsme i zdědili, tak i toto vlastně doplňuje mm, pozitivní aspekty pracovní síly a tato pracovní síla eh, tedy eh, je schopna pracovat velice efektivně. Také i zde jsme zažili dost nekontrolovaný růst platů před krizí, tedy do roku 2008. Někdy tedy to eh, bylo dvoumístné číslo až ale e, bylo to nižší než e, u některých sousedních zemí, to je pravda, ale i přesto všechno e, podle nás to bylo docela vysoké číslo. Potom mm, došlo k interní devalvaci. Toto také byl velice bolestný proces z důvodu toho, že jsme navázáni na euro již od 2. února 2002 a předtím jsme byli navázáni na dolar, takže dvě desetiletí jsme vlastně navázáni na euro a v podstatě se ukázalo, že to je efektivní nástroj pro zemi s otevřenou ekonomikou, protože jsme v podstatě tím vlastně eh, jak si nešli do žádných excesů, ale eh, jediná volba tedy bylo snížit platy, mzdy jak v soukromém i veřejném sektoru. Samozřejmě ve veřejném sektoru zatím ještě čekáme na nálezy ústavního soudu, které se týkají toho, jak byly škrtnuty tyto eh, eh, platy, ale já myslím, že to je i v zájmu eurozóny, i v zájmu naší zemi, abychom měli určitý potom manuál, aby všichni měli určitý manuál, jak devalvovat eh, případně a snižovat tedy platy v soukromém i veřejném sektoru. A v podstatě ve veřejném sektoru došlo k, eh, k eh, dvou úpravám. Někteří tedy přišli o svou práci, byli propuštěni, což eh, i mělo určitý tlak, migrační tlak potom, ale potom hm, ostatní subjekty se rozhodly, že tedy nebudou, tedy podniky, soukromé podniky, že nebudou propouštět, ale že se škrtají, sníží platy všem a vlastně ty teď začínají být efektivní, což je docela dobré ponaučení pro naše podniky. A i když zatím je to čerstvé na vyhodnocování, ale musíme se každopádně snažit, abychom eh, se ponaučili a mm, dobře řídili nejenom tedy veřejnou sféru, ale i soukromou sféru abychom i měli dobře nastavené pracovní právo. Nyní máme asi tak 5 až 6 nominálního růstu mest zaměstnanců v obou sektorech, což samozřejmě by mělo jít ruku v ruce s růstem produktivity. Ale zde i veřejný sektor určitě ještě má před sebou dlouhou cestu, především pokud jde o uh, energetickou účinnost a měl by vytvářet lepší podmínky pro to, aby lidé tedy eh, i tedy eh, jak si byli v tomto lépe vzdělání. Potom máme další faktory, které mohou zlepšit situaci na trhu práce a to je konvergence příjmů eh, našich lidí tak, aby se přiblížili k evropskému průměru. Děkuji. Ano, situace u nás je velice zajímavá, eh, protože u nás v Litvě eh, prostřednictvím ceřiných společností především převládají skandinávské banky a v podstatě 90% našich bank je v rukách skandinávských bank, což znamená, eh, že tři největší ceřiné společnosti pokud vstoupíme do eurozóny tedy, tak automaticky, pokud se staneme součástí toho jednotného mechanismu dohledu, tak v podstatě budou spadat pod dohled Evropské centrální banky tyto skandinávské banky, respektive jejich ceřinné společnosti. Jinak máme velice dobré eh, zkušenosti se spoluprácí našeho orgánu dozoru, dohledu a skandinávského mechanismu dohledu, především ze Švédska. A mm, v podstatě již deset let asi ehm, ehm, pracujeme na unikátním modelu eh, skandinávsko-litevského mechanismu dohledu, což znamená, že dohlížíme nad finančním sektorem eh, společně s našimi švédskými kolegy a nyní tedy po té, co vstoupíme do společného mechanismu dohledu, tak budeme pokračovat s tímto modelem a samozřejmě i jak si to znamená, že budeme spolupracovat úzce s ECB. Děkuji a za sociální demokraty nyní má slovo pan Beller. Väga uhke meel olla. Et... Děkuji za slovo. Jsem rád, že jsem dnes na této schůzi. Jsem velice rád, že existují země EU, které, které dokážou plnit své sliby a že dokážou plnit to, čemu se zavázaly, i navzdory tomu, že to je obtížné. Litva už je velice blízko tomu, aby splnila ty kritéria. Už vlastně v roce 2007 už byla poměrně blízko k tomu, aby ta kritéria splnila, jenže pak přišla krize. Litva prožila určitou, určité bouřlivé období, ale jsem rád, že teď už je Litva připravena na euro a velice brzy snad všechny tři pobaltské země budou členy eurozóny. Má otázka se týká toho, jak se na tento plán dívají obyčejní lidé v Litvě. Co, co na to říká litevská veřejnost na tento plán? A také se chci zeptat, zda jste také vzali v úvahu riziko nárůstu cen a jaká opatření byste chtěli přijmout k tomu, abyste tomu zabránili. V Estonsku a Lotyšsku Existuje také i mm, určitá bezpečnostní politika, která je navázána na přechod na euro. A myslím si, že eh, litevci by potom možná, byli nadšenější z této z tohoto plánu přijet, přijmout euro. Ale chtěl bych vám také ještě nakonec poděkovat za velkou eh, mnoho práce, kterou jste odvedli a chci říci, že sociální demokraté podporují vaše úsilí. Ano, děkuji za tato slova chvály. Chtěl bych vám všem za ně poděkovat. Děkuji i za slova chvály, která vlastně mm, směřujete i na naše sousední země. Myslím si, že to je zásadní, aby všechny tři pobaltské země, které v podstatě tvoří jednu hospodářskou oblast, nebo takovou určitou podoblast, protože tedy Evropská unie je tou hlavní hospodářskou oblastí a toto je taková určitá podoblast, tak je důležité, aby tyto tři země byly členy eurozóny. Pro nás je to také jeden z eh, důvodů, proč chceme vstoupit do eurozóny co nejdříve. No a teď přímo k vaší otázce. Samozřejmě, že názory eh, lidí eh, jsou takové dost obezřetné. Lidé se k tomu staví obezřetně, ale tak tomu bylo i ve všech ostatních zemích, které chtěly přistoupit k euru. Myslím si, nebo doufám, že snad se nám podaří zopakovat tu cestu, jako bylo v Estonsku. V roce 2011-2012 eh, bylo v Estonsku pouze 45% lidí, kteří podporovali přistoupení k euru, ale na konci roku 2013 už je to 79% lidí, kteří v Estonsku podporují euro. Čili Estonsku už se to podařilo. Estonsko už eh, může ehm, se těšit vlastně z výsledku svého úsilí. A já také doufám, že se nám podaří ehm, překonat tu, tu obezřetnost, se kterou se lidé na to dívají, ale nechceme mm, použít nějakou propagandu, chceme začít eh, informační kampaň. Eh, ta informační kampaň bude zahájena v druhé polovině tohoto roku. A já si myslím, že se nám podaří uh, ovlivnit eh, mínění lidí ohledně eura. No a to riziko navýšení cen, to samozřejmě existuje, ale máme dobré zprávy. Máme totiž souseda, která 1. Eh, ledna tohoto roku zavedlo euro a my se vlastně můžeme podívat eh, do této sousední země a můžeme si tam zkontrolovat, zda tam opravdu došlo k nějakému velkému cenovému skoku či nikoli. A to je třeba takový konkrétní příklad, který můžete ukázat našim občanům. E, konec konců oni sami mohou si zajet do Lotyšska a podívat se, jak tam vypadají ty ceny, protože teď už tam e, nejsou hranice. Samozřejmě, že také zavedeme určité kontrolní mechanismy, kontrolní systémy. Máme zde různé státní orgány a také různé, různá združení mm, z nevládních e, organizací. Mm, vyčlenili jsme rovněž část rozpočtu například na proplacení některých nákladů, které budou mít tyto asociace, tato združení, na to, aby zavedla velice přísná opatření na to, jak bude vypadat, jak bude probíhat přepočítávání cen. Myslím si, že nelze nějakým způsobem zmrazit ceny nebo zastavit vývoj cen, to by bylo z ekonomického pohledu nemoudré, protože pak by, pokud byste to nějakým způsobem uměle utlumili, tak by pak došlo k velkému cenovému skoku o trochu později. Takže může dojít k určitému negativnímu vývoji v té oblasti cen. Takže my to nakonec tedy necháme tak, aby ty ceny se samy nějakým způsobem vyvinuly, aby to bylo eh, bez zásahu a lidé se vlastně přizpůsobí těm novým cenám v té nové měně. Ale abychom jim pomohli, tak e, vlastně nejprve tam bude systém dvojích cen. To už začne v srpnu tohoto roku, ještě předtím, než se přejde na euro, tak e, vlastně už celých šest měsíců před zavedením eura se budou používat e, v obchodech dvojí ceny a myslím si, že to by tato opatření by měla být dostačující. No a pak ještě otázka, zda je to jak je to s, se situací Ukrajiny. Zda, myslím si, že bychom nechtěli využívat situaci Ukrajiny k ovlivňování veřejného mění v naší zemi, ale je to situace, k níž vlastně dochází v Evropě a myslím si, že tato situace trošku donutí lidi přemýšlet o tom, kde vlastně žijeme, jaká je naše historie, jaké máme vlastní cíle, jak, jaké hodnoty eh, chceme uchovávat a jak vidíme, jaká je vůbec evropská budoucnost. Děkuji. Ještě pan guvernér chce něco dodat? Ano, pokud mi ještě dovolíte pár slov k výhledům inflace v Litvě. Jak jsem již říkal, očekává se na tento rok výhled asi 0,7 inflace a podle našich číselných údajů se ukazuje, že možná inflace v roce 2015 bude zhruba 1,5 mm, Dále v roce 2016 ten odhad zhruba 1,9%, takže není důvod, abychom se báli nějakého velkého skokového navýšení cen. Děkuji, říká předseda. Nyní za Alde dávám slovo panu Timozovi. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Za prvé já chci poděkovat litevským orgánům, že přijeli tomto zastoupení a jsem rád, že existují země v EU, které si přejí vstoupit do eurozóny. Víme, že eurozóna není perfektní svět, ale eh, v každém případě je dobrá zpráva, že můžeme doma říci, že jsou zde země, které se snaží, aby splnili kritéria a mohli přijmout naši společnou měnu. Mám jenom jednu otázku. Chtěl bych vědět, co si myslíte o bankovní unii, tak jak teď je eh, nakonfigurována, jak eh, jsme slyšeli, skandinávské banky hrají důležitou roli ve vaší zemi. A co si tedy myslíte, co by bylo pro vás lepší, jak zlepšit bankovní unii, až tedy budete zemí eurozóny, eh, a kdy váš bankovní sektor závisí hodně na Švédsku. Eh, takže co vy byste si přáli? Další otázka. Také bych chtěl vědět, zdali Litva plní fiskální kompakt a takzvané zlaté pravidlo, abychom se vyhnuli fiskální krizi do budoucna. Možná byste mohli vysvětlit, v tomto ohledu, jaké mm, postup, jak postupujete. Děkuji za tuto otázku. Teď po pořadí. Bankovní unie. Já jsem byl u zrodu tohoto kompromisu 19.12. minulého roku, kdy jsem tehdy předsedala radě ECOFIN a vím, že se tento kompromis rodil těžce, ale je konsensuální, což hodně vypovídá o tom, jaký je výsledek. Vím, že teď probíhají obtížné trialogy s Evropským parlamentem, ale do určité míry bych řekl, že tento proces eh, vytvoření mechanismu záchrany eh, před bankroty, to je unikátní opatření v Evropě, bezprecedentní. Proč? poněvadž již několikrát jsme měli takzvanou Euroskupinu plus, kdy seděli e, na zasedání ministři Euroskupiny a potom plus ministři e, z, z zemí nečlenských v eurozóně a zástupci parlamentu. A tedy hovořili o mezivládní dohodě. Vím, že to vzbuzovalo pochybnosti u poslanců, ale formálně je to eh, v rámci kompetencí vlád, protože jde o mezivládní eh, spolupráci, ale takový neformální názor, který panuje, je zapojit i Evropský parlament. A já si myslím, že tato dvoupilířová struktura tohoto mechanismu, eh, to je to, co vlastně ještě chybí pořád v bankovní unii, tak to bude fungovat, tento mechanismus předcházení tedy bankrotu, bankovních krizí, s tím, že do toho zapojíme i e, Evropský parlament a i samozřejmě Evropskou komisi, což je e, třetí subjekt, který se zúčastní trialogu. A já si myslím, že se blížíme k něčemu, co bude ku prospěchu všech členských států a jednotného trhu a bude to ku prospěchu jednotného trhu a celé Unii. Dále fiskální kompakt. Zde teď připravujeme eh, normy, které budou implementovat, respektive transponovat fiskální kompakt do litevské legislativy, ale již jsme měli zákon o eh, fiskální disciplině z roku 2007, který eh, zavedl určitá početní pravidla, která se týkají nárůstu rozpočtových výdajů. A já myslím, že tento zákon skutečně fungoval dobře a pomohl k tomu, abychom eh, jak si nastartovali tento trend ve, ve veřejném schodku a určitě se to dočtete i v těch materiálech, které jsme rozdali. Eh, z 9% v roce 2009 až na dolů na 1,9 eh, teď a eh, doufáme, že budeme mít v roce 2016 vyvážený rozpočet. Ještě můžeme samozřejmě hodně udělat a teď vytváříme i rámec, fiskální rámec pro Eh, komunální finance. Samozřejmě není to nebezpečné, pokud nebude, ale i přesto všechno. Eh, eh, samozřejmě vždycky potom čekáme, jaké budou výsledky ke konci roku, takže i fiskální disciplína pro obce bude v tomto prospěšná, bude zavedena Eh, na podzim tohoto roku a rozpočet na příští rok bude konstruován podle tohoto pravidla. Fiskální kompakt se bude tedy transponovat do litevské legislativy tohoto roku samozřejmě, v tomto roce ještě předtím, než vstoupíme do eurozóny, protože to je nutnost. A možná pan guvernér něco doplní o švédských bankách. Prosím, pane guvernére, děkuji. Jak bylo řečeno, budeme pokračovat se stávajícím modelem spolupráce mezi eh, národním orgánem dohledu naší země a švédským orgánem dohledu. Samozřejmě, eh, že eh, i budeme respektovat tedy model ECB, to je dobrý model a s tím budeme pokračovat. Děkuji a nyní za EKR pan Bokurs. Thank you very much, Mr. Děkuji, pane předsedo. Za skupinu evropských reformistů a konzervativců bych eh, rovněž chtěl vyjádřit to, že oceňujeme velkou práci a velké oběti, které eh, přinesli litevci, a to nejenom během krize, ale myslím si, že i za celých uplynulých 24 let, mm, aby se tedy zbavili toho negativního dědictví sovětské, Sovětského svazu. Došlo k e, změně mm, těchto pobalských zemí a tento přechod e, těchto pobaltských zemí byl obtížnější než eh, ten přechod eh, z těch středoevropských a východoevropských zemí. Já sám pocházím z Maďarska a víte, že země Vyšegrádské čtyřky mají relativně snažší život, ne všechny, ale minimálně některé z těchto zemí. Takže z tohoto pohledu si myslím, že je na místě vás pochválit a to chválím nejenom Litvu, ale i druhé pobaltské země, a chválím to, čeho dosáhli v těch uplynulých 24 letech. Dále je zde jedna věc, kterou musíme pochválit. Je to tedy ten režim pevného směného kurzu. To je taková věc, která vás dost svazuje. Pokud se některá země vzdá um, ehm, měnové svrchovanosti, tak se to pak většinou eh, odrazí eh, v politice mm, příjmů, v politice pracovního práva a v dalších strukturálních reformách. Myslím si, že zde je na místě podtrhnout to, že vaše schopnost uchovat režim pevného směného kurzu po tak dlouhou dobu bez eh, jakýchkoliv problémů je velkou, velkým úspěchem. A a vlastně bylo to i mm, s tím, jakou, jaké další břemeno k tomu, jakým dalším břemenem k tomu přisla krize. Eh, Litva, Lotyšsko i Estonsko měli dost odvahy k tomu, aby provedli takzvané, takzvanou interní devaluaci, když to bylo zapotřebí, protože náklady, mzdové náklady byly neudržitelné a ne, nešly ruku v ruce s nárůstem produktivity. To bylo tedy ještě před krizí. A teď je důležité zopakovat v některých případech mm, tuto politiku. A země, která byla schopná to učinit ještě předtím, než eh, přistoupí k eurozóně, to je velice důležitá lekce třeba pro jiné země, které eh, by se měly zamyslet nad možností provedení tohoto kroku. A nakonec, takže už eh, bych chtěl vlastně pouze pozitivně vyzvednout i to, co, o čem už hovořil Werner. V té zprávě je jeden stručný odstavec, možná je tam snad jenom věta, která hovoří o vnějších eh, financích, o rovnováze vnějších financí. Eh, myslí se tím tedy rovnováha mezi běžným účtem a vnějším, pardon, mezi běžným účtem a vnějším dluhem. Uh, Ukazuje se, nebo jedno, jedna z věcí, která nás, kterou jsme se naučili v krizi, je to, že běžný účet je velice důležitý. V minulosti se celá řada lidí domnívala, že to vlastně vůbec není důležité v té ekonomice, že to je nějaké číslo, ale teď vidíme, že eh, ten běžný účet je velice důležitý a že Litva díky těm úpravám a reformám, které učinila, eh, dokázala snižovat oba druhy deficitů, které měla. Takže teď vlastně už nehrozí riziko nějakého propojení těch dluhů a deficitů. Ale je důležité si uvědomit, že deficit běžného účtu eh, musí eh, být eh, dále řešen. Litva potřebuje další investice až dojde ještě k posílení investic, tak e, můžete být svědky ještě e, většího deficitu běžného účtu a zhoršení situace na trhu. Tak se chci zeptat, jak tuto situaci budete řešit. Předseda. No já, pane Bokroši, vy jste vyčerpal téměř veškerý čas pouze na položení otázky. <laughs> Tak, dávám slovo panu ministrovi, aby na to zareagoval. ještě možná zpravodaj se k tomu bude chtít vyjádřit. Eh, děkuji, takže já tedy se pokusím eh, naopak tu odpověď učinit eh, velice stručně, i když ta otázka rozhodně není lehká. Podle mého názoru je to tak, že teď jsme v trošku jiném kontextu, než to bylo v roce 2008 před krizí. Ptal jste se toho, jak eh, jsme připraveni se vypořádat s možnými bublinami v budoucnu. Tak chci říci, že máme eh, makroobezřetnostní opatření. Znamená to, že Evropská, pardon, že Litevská centrální banka má mandát k tomu, aby velice rychle zareagovala na veškeré změny v naší ekonomice. Zejména na změny eh, v politice nebo v oblasti nemovitostí. Už jsem asi říkal, že v Litvě Máme speciální pravidla, která se týkají podílu zadlužení vůči HDP, která se týkají amortizace úvěrů. V současnosti také projednáváme s litevským parlamentem možnost rozšířit tato makroobezřetnostní pravidla. V současnosti se v litevském parlamentu projednává zákon v tomto smyslu a doufáme, že zde nakonec bude nový zákon, který dá naší centrální bance nové pravomoce. Tento zákon by snad měl eh, projít už během prvního poletí tohoto roku, takže tato všechna opatření nám také pomůžou eh, bojovat s případnými problémy v budoucnosti. Děkuji, říká předseda. A protože pan ministr k tomu nemá nic dalšího, tak dále další otázka a je to pan Beset. Děkuji, pane předsedo. Srdečně vás zde vítám, pane ministře a pane guvernére. Jsme lidmi potěšeni, situace vypadá velice dobře a kritéria pro vstup vaší země do eurozóny vypadají velmi pozitivně. A zejména dokazujete, že ve vaší zemi existuje také politická vůle pro vstup do eurozóny. A není. My jsme velmi potěšeni, že máte takto pozitivní přístup. Zatímco otázka Ukrajiny pro nás znamená velmi silnou zátěž. A to pro nás jako pro celou Evropskou unii. Já bych rád nadnesl několik otázek. Jedná se, chtěl bych se vrátit k tomu, co, na co se ptal EPP ALDE, a to se týká té závislosti vašeho bankovního sektoru na Švédsku a na skandinávských bankách. Pane guvernére, vy jste chválil model kooperace a koordinace ve vaší odpovědi, co se týče švédských bank, ale skutečně to stačí pro to, abyste nás uklidnili v tom smyslu, že bankovní sektor není labilní právě v důsledku závislosti na švédských bankách? Nespolupracujete s bankami v eurozóně, spolupracujete se švédskými bankami které nemají jako svou měnu euro. To v nás vyvolává jistou obavy. E, pracujete na nějakém lépe zajištěném a trvale udržitelném systému? A další otázka, ta se týká daňového systému. To se zakládá ve vaší zemi na paušálních sazbách. Máte například jednotnou daň z příjmu. To jsou věci, které podle nás by mohly vést k sociální nerovnosti a také nejsou z dlouhodobého hlediska udržitelné právě s ohledem na vyvážení financování veřejného sektoru. Eh, plánujete nějaký další vývoj v této věci, například přiblížení na progresivní model zdanění v oblasti daně z příjmu? A třetí otázka, ta se týká vašeho vstupu do eurozóny. Eh, ze kterou jsme velmi potěšeni. Jaké výzvy vidíte v tom, že přistoupíte k euru a jakou zprávu byste si přál v eurozóně? Jste proto, aby například existoval nějaký speciální rozpočet pro eurozónu? Jste proto, aby došlo například k ze společenštění národních dluhů? Děkuji. Pan minister? No, děkuji, děkuji za tyto dotazy a myslím si, že tu otázku na vztahy bankovního sektoru se Švédskem nechám na panu guvernérovi. A co se týče těch jednotných daňových sazeb, tak mohu říci, že existuje tato jednotná daňová sazba na daň z příjmu, to existuje už poměrně dlouhou dobu. A mm, proběhla, proběhlo velice mnoho různých politických diskusí, zda by se to mělo či nemělo změnit. Nicméně, my se domníváme, že ta dáň, která teď je, je, spíše vyšší, než je taková běžná, běžné zdanění pracovní síly. Takže můžeme si, umíme si představit, že v budoucnu by mohl být přechod na progresivní systém a my vlastně máme progresivní systém, protože máme vlastně v každém mzdě u všech pracujících existuje určitá nezdanitelná část mzdy. Ale myslíme si, že by nemělo dojít k zvýšení daňové sazby pro ty vysokopříjmové skupiny, ale spíše že by mělo dojít ke snížení daňové sazby pro ty nízkopříjmové skupiny. Eh, v, loňsk, eh, v loňském roce jsme zvýšili tu nestanitelnou část mzdy a máme zde vlastně určité bonusy. Pokud někdo vydělává více než 1,5 pokud má někdo vyšší příjem než 1,5 násobek eh, průměru, tak vlastně nebude už eh, z toho těžit z toho systému. Ale co se týče toho progresivního systému, tak to existuje v našem politickém programu a stále tedy ještě je možnost eh, toto zavést nebo se nad tím zamyslet. A pak otázka na řízení a zprávu eurozóny. Myslím si, že by bylo dobré zlepšit tuto zprávu a že by ta zpráva měla být efektivnější. Um, k tomu by jste mohly být určité kroky, ale zároveň si domnívám, že ty kroky, které byly přijaty v minulých letech, například šesti balíček, dvou balíček, um, dále legislativa, která má vlastně předem kontrolovat návrhy státních rozpočtů a takové věci, tak si myslím, že tyto věci jdou dobrým směrem. Někdy jsme se v Ekofinu trochu obávali, že ten systém se tak komplikuje, že nás vlastně jaksi úplně semele. Takže je důležité, aby všechny tyto postupy a procedury byly naprosto jasně nastaveny, aby tam také byla dobrá časová následnost a tak dále. Ale myslím si, že by to všechno, že to všechno povede k lepší zprávě. Pokud eh, se to však má stát realitou, tak eh, bude zapotřebí ještě minimálně dva až tři roky. A mm, za ty dva, tři roky byste už mohl být eh, dobrý účinný systém fiskální kontroly v celé eurozóně. No a samozřejmě, že zároveň budeme hledat ještě nové možnosti, jak zlepšit tento systém zprávy. Ale to je jediný způsob cesty vpřed, jaký vidím. Pak e, otázka e, té vzájemné mutualizace dluhů. Zatím se k tomu stavím skepticky. A to e, kvůli celé řadě důvodů. V roce 2007 Litva vlastně nesplnila cíl pro vstup do eurozóny, ale jiné země vstoupily do eurozóny a tehdy došlo k velkému nárůstu levných peněz a ukázalo se, že to vlastně ekonomikám neprospělo. To je další riziko, které naprosto jasně vidíme v Litvě. Nechceme, aby zde došlo k jakému si opojení levnými úvěry. Myslím si, že musíme úvěry používat velice obezřetně, velice opatrně, Musíme obezřetně zacházet s půjčenými peníze. Domnívám se, že jsme se poučili a že jsme připraveni chovat se zodpovědně. Děkuji. Děkuji ještě pan guvernér. Děkuji. Já se vyjádřím k té první otázce. Ta první otázka se týká spíše financování eh, nebo toho, těch finančních struktur Švédska v Litvě. Po krizi v roce 2009 tomu bylo v Litvě tak, že došlo k velkému poklesu HDP. Finanční model švédských bank a švédských eh, ceřených eh, společností, které působí v Litvě, byl velice výrazně změněn. Předtím to bylo tak, že úvěry byly většinou financovány vlastně těmi matkami. Teď zde máme model, který vypadá tak, že ceřené společnosti spíše spoléhají na vklady domácích středatelů a právě domácí vklady jsou hlavním zdrojem financování úvěrů, které se pak používají Čili ty úvěry mají svůj zdroj v domácích vkladech. Jedná se o vklady domácího původu. To je asi největší změna v našem bankovním systému, pokud máme porovnat situaci před krizí a situaci stávající. Děkuji, říká předsedající. Nyní paní Maletik. Zahvaljujem. Eh, evo pozdravljam ministra i guvernera i chtěla bych na počátku zachválit ministra. Děkuji, já bych chtěla pozdravit jak pana ministra, tak pana guvernéra. Nejprve bych chtěla poděkovat panu ministrovi, který připravil měsíční bulletin, eh, v němž se Mm, v němž vlastně si vyměňujeme své zkušenosti s eh, veřejným míněním a s eh, působením na veřejné mínění eh, v Chorvatsku a v Litvě. Mm, jedná se o finanční politiku, fiskální politiku a také strukturální reformy, které mají posílit pracovní trh. Díky vašim reformám jste roce 2011 zaznamenali růst a jsem si jistá, že úspěšně v roce 2015 vstoupíte do eurozóny. Jste dnes mezi námi s panem guvernérem a vidím, že se velice dobře doplňujete, že dobře eh, se doplňujete v reakci na dotazy. Já bych se chtěla zeptat na spolupráci, která existuje na interinstitucionální úrovni, konkrétně mezi Ministerstvem financí a eh, Litevskou centrální bankou, co se týče měnové politiky. Funguje tato spolupráce nějakým formalizovaným způsobem? a mm, v rámci nějakého programu. A také se chci zeptat, zda máte nějaká společná opatření, která podporují financování podnikání podnikatelů a zda jste třeba spolupracovali v přípravě takových opatření a v jejich navrhování. Ano, děkuji, říká pan ministr. Já jsem s velikým potěšením připravil ten text, eh, o kterém jste hovořila. Myslím si, že jsme se mu věnovali velice pozorně a jsem rád, že mm, jste s tím textem tak spokojeni. Otázka, která se týká spolupráce. Myslím, nemůže být nějaká přímo formalizovaná spolupráce mezi vládou, mezi ministrem financí, protože minister financí je součástí vlády, a mezi centrální bankou. Je zde tedy e, speciální výbor, speciální komise, která se věnuje právě přijetí eura. Tam je premiér, ministr financí a guvernér centrální banky. A v rámci té, a pak zde ještě je velice dobrá neformální spolupráce právě v otázkách přijetí eura. A pak jste se ptala na společná opatření, která by měly podpořit třeba malé a střední podniky. To spadá do hospodářské politiky a Evrop- pardon, Litevská centrální banka za to neodpovídá. Podpora podnikání je e, v rezortu vlády, výkonné vlády a také legislativy. To znamená tedy parlament, co by za zákonodárný sbor nese odpovědnost právě za podporu podnikání. Takže já si myslím, že my máme své úkoly a centrální banka má zase své úkoly a má velice jasně stanovený mandát a možná, že pan guvernér se k tomu také rád ještě vyjádří. Eh, ano, co se týče spolupráce na, inti, na interinstitucionální úrovni mezi vládou, mezi ministerstvem financí a mezi centrální bankou, tak musím říci, že naše centrální banka má speciální právní statut, jsme nezávislí na naší vládě a jsme spadáme vlastně do sítě mm, národních centrálních bank. E, centrální litevská banka je regulačním orgánem a dozorujícím orgánem nad finančním systémem. No a v této spolupráci, e, pardon, a v této oblasti je naše spolupráce velice bohatá. Spolupracujeme s ministerstvem financí právě těchto věcech. A co se týká eh, měnových eh, věcí, tak víte, že od roku 1993 zde máme ten pevně, eh, pevný směný kurz. Mm, znamená to tedy, že jsme zemí, která vlastně přejímá měnovou politiku, mm, která se odehrává v jiných zemích a vlastně nesouvisí to příliš s ministerstvem, s litevským ministerstvem financí. Co se týče těch dalších věcí, tak už o tom částečně hovořil pan ministr. V současnosti úzce spolupracujeme s ministerstvem financí existuje zde návrh nebo příprava nového zákona, nového fiskálního zákona, který vychází ze šesti balíčků a z dvou balíčků a tento zákon by měl nabít účinnosti pravděpodobně začátkem příštího roku. Svou úlohu vidíme v roli určitého konzultanta, fiskálního konzultanta. A v tomto ohledu spolupráce existuje. Děkuji a teď pan Salaman. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane ministře. jsem velice rád, že vás tady zde vidím a Chtěl bych potrhnout eh, vše to, co řekli naši kolegové, že velmi vítáme, že jste eh, že jdete touto obtížnou cestou a chcete se stát 1.1.2015 2015 členem eurozóny. Velice respektuji veškeré úsilí, které jste učinili minulých letech, letech když se, se snažili se vypořádat z dopady krize. Ovšem, co ve mně vyvolávají se obavy, to, je, to jsou ta čísla, která se týkají souhlasu s eurem um, u litevců, občanů Litvy, kde v podstatě téměř většina je proti vstupu eh, své země do eurozóny. Já to říkám proto, protože uh, Eh, eh, na litevské občany dopadla velká zátěž v důsledku těch reform, které se prováděly v minulých letech s cílem vypořádat se s krizí. A tady vzniká dojem, že, že tady pravděpodobně mm, litevci neprávem mají pocit, že to bude ještě další dodatečná zátěž, pokud vstoupí do eurozóny. Ale skutečně tady se dozvídám, že polovina občanů byla proti vstupu do eurozóny. Vy jste tady hovořili o tom, že budete kontrolovat ceny, monitorovat, ale nechcete přímo zasahovat do cen. Dále jste řekli, že chcete eh, ostartovat jakousi, nastartovat jakousi osvětovou kampaň pro euro, ale další věc člověk prostě soudí podle toho, jak to zažívá on sám, jak to vypadá s dopadem na jeho peněženku. Podle toho se rozhodne, zda něco pro něj dobré, špatné. Jak to vidíte z krátkodobého hlediska? Jaké pozitivní změny očekáváte tím, že bude zavedeno euro? Takové změny, které skutečně lidé budou moci zažít sami na své kůži, tak aby se zlepšilo jejich možná, zlepšilo jejich postavení k naší společné měně. A další věc, jsem velice potěšen, když jste zmiňoval toho, že v rámci S, SM a bankovní unie si přejete silnější zapojení parlamentu. Jistě víte z předchozích diskusí, jak silně parlament, tento parlament kritizoval tu metodu, která byla zvolena eh, v rámci postupu toho, jak se bude zřizovat ten jednotný fond. Byla toto mezivládní metoda. Mne by zajímalo, pokud eh, budeme myslet na problémy, které mohou se objevit, jakým způsobem budete udržovat kontakt s parlamentem. Máme tady fiskální pakt, ESM a další postupy, které jasně ukazují, že tady parlament nepokročil směrem k další demokratizaci Evropy. A mě by zajímalo, jak vy, eh, jaký názor na to máte vy. Zda chcete dále rozvíjet eh, eurozónu i nadále pomocí mediovzáládní metody, jakožto odpovídající ministr. Zda máte pocit, že i v budoucnu se půjde cestou mezivládních metod, či zda byste zde spíše preferoval jinou cestu? Ano, to je velice komplikované, tyto vaše otázky. Samozřejmě zavedení jiné měny může přinést určité krátkodobé dopady, ale omezeného rozsahu. Mm, my eh, ale zároveň máme zde pozitivní efekty, jako třeba zlepšení investičního prostředí. A v podstatě již teď investoři eh, nás vidí jako zemi eurozóny od 1. ledna 2015, i když zatím nebylo rozhodnuto formálně. A, takže samozřejmě Eh, to je rozhodnutí, které musí přijmout všichni, komise a centrální banka, šéfové mm, vlád a, a samozřejmě i vy, tedy nový parlament v červenci. Ale toto zlepšení investičního klimatu může být prospěšné dlouhodobě všem. Samozřejmě máme i mm, eh, krátkodobé úspory, jako že se nebudou eh, platit eh, za, nebude se platit za směný kurz, budou nižší úrokové sazby, i zmizí devalvační riziko. Když si někdo vypočítává návratnost investic, tak nebude muset s tímto kalkulovat a to bude mít okamžitý efekt za sedm let centrální banka spočítala, že to bude znamenat asi dvě, eh, sedm miliard euro eh, úspor. To bude přímý benefit zavedení eura. Samozřejmě minus to, že máte zde určité výhody, ano, ale také i je třeba odečítat, odečíst určité výdaje, které z toho budou vyplývat. Třeba budeme muset zlepšit informační technologie a tak dále. Takže jsou zde určité výhody. Jak to ale uvidí lidé, to nevím. E, krátkodobé efekty bude znamenat e, levnější úvěry levnější, zlevní se platby, protože teď máme zde národní měnu a fixní sazby a protože budeme teď navázáni na Euribor. Nebudete muset si vyměňovat peníze, když budete cestovat třeba do Francie, do Německa, do zemích eurozóny, takže to bude levnější pro lidi, ale hlavní výhody určitě přijdou až za delší dobu. Samozřejmě budeme muset informovat lidi a přesvědčit, aby podpořili euro stejně jako to bylo v Estonsku a nyní 70% je pro. Ještě bych opravil tu vaši formulaci. E, tato většina není proti, je to kritická většina opatrná většina, ale ne, že by byli proti, ne, proti euro či pro zachování stávající naší národní měny, jenom nejsou úplně přesvědčeni, že se jim životní podmínky lepší, zlepší díky euru. A druhá otázka, eh, pokud jde o tu mezivládní dohodu a eh, ten systém SRM to není pouze mezivládní dohoda, to je pouze v omezené míře, kdy jde o mezivládní dohodu. Ne, to musí být zavedeno proto, aby bylo jasné, že eh, budou fungovat, bude fungovat celé to soukolí, celé mašinerie a tady to je všechno předmětem trialogu tedy mezi komisí, radou a parlamentem a je důležité, aby Eh, pokud jde o nařízení SRM, tak aby eh, ty diskuze eh, o tomto byly propojeny s diskuzí o mezivládní dohodě a parlament určitě do tohoto procesu je zapojen. Děkuji. Pan Kety, děkuji. Já si pamatuji velice dobře, když jsem poprvé navštívil Litvu v roce 2006, když jsem měl možnost diskutovat s profesory a studenty na ve, univerzitě ve Vilniusu, když jsme hovořili již tehdy o zavedení eura a tehdy si všichni mysleli, že to přijde hned, ale ono to hned nepřišlo. A v té době již byla splněna veškerá kritéria a eh, eh, i výhledy inflace, inflace byly uspokojivé a potom nakonec se ukázalo, že to nebylo tak, jak to mělo být. A to kvůli cenám energii především. Otázka dnes je v podstatě stejná. To znamená, vy velice e, za, e, jste závislí na dovozech energií, především z Ruské federace, a dnes ministři zahraničí EU rozhodují o případném zavedení sankcí proti Rusku, takže nevíme, zdali Rusko rozhodne, že e, zavede odvetná opatření. A opět, kdyby se to stalo, tak opět vy můžete mít velké problémy pokud jde o dostupnost energii a pokud jde o cenový vývoj. Moje otázka je, máte nějaký plán B pro e, vyřešení problémů s energiemi, tak aby zavedení nebo vstup do eurozóny, aby nebyl ohrožen nedávným vývojem. A druhý bod. Ten se týká penzí a platů a mest ve veřejném sektoru. jste řekl, že hodláte zavést určitou progresivní daň v příštích letech a byste plánovali, že snížíte eh, úroveň platu a důchodu a ústavní soud, pokud vím, tak řekl v žádném případě, to je protiústavní nebo nezákonné, protiprávní či co. A takže to není možné udělat. A opět moje otázka zní, zdali dodatečné příjmy, které snad eh, eh, budete generovat tím, že změníte daňovou strukturu, zavedete určitou progresivní daňovou strukturu, takže budete schopni vygenerovat stejné příjmy, které byste eh, byli, měli, kdyby bylo možné provést to, co jste původně zamýšleli. Prosím, pane ministře, děkuji nejenom, že, jsme, že máme plán B, ale my ho i velice intenzivně provádíme. Jak jsem řekl v úvodu, <clears throat> máme plán e, zavést operativní terminál LNG na konci tohoto roku. E, pracujeme i na dalším propojení energetických, e, elektrických sítí s Polskem a se Švédskem, tedy se západní Evropou a podnikáme řadu dalších kroků s cílem zbavit se této plné závislosti na jednom zdroji, zdroji energie což je Gazprom, jinými slovy dnes, ale i na dovozu elektřiny z Ruska. Já si myslím, že jsme schopni z krátkodobého pohledu Eh, začít používat alternativní zdroje dodávek energii, alternativní kanály dodávek energii, a eh, což samo o sobě určitě hraje důležitou politickou roli, když vyjednáváme s Gazpromem a s dodavateli z východu. Mm, máme na to strategii, pamatujeme na to, jak i jsme slyšeli ve Wernerově zprávě, takže tak by to mělo fungovat. A Teď pokud jde o výsledek interní devalvace. Zde. A pokud jde o důchody penze, takže zde máme nález, nález, nález ústavního soudu, že to nelze snížit bez nějaké řádné kompenzace do budoucna. I máme další nálezy ústavního soudu, <clears throat> které eh, byly vydány soudem před dvěma týdny asi, kdy se říká, že je třeba kompenzovat eh, to eh, snížení, což musí být ale jít ruku v ruce se schopností veřejného sektoru takovou kompenzaci zajistit, což je pro nás dobrá zpráva v tom smyslu, že <clears throat> můžeme vyřešit Eh, toto způsobem normálním, řádným. A tak to uděláme. Uvidíme, jaké budou možnosti v příštích letech vyřešit tedy <clears throat> tuto otázku kompenzace a budeme pokračovat, postupovat krok za krokem. A samozřejmě, pokud bude třeba, abychom zavedli tato opatření někdy do budoucna, tedy to je ale daleká budoucnost, tedy to bude na budoucích vládách, já doufám, že to nenastane. Tak eh, eh, již budeme eh, mít určité zkušenosti s tím, co se považuje za Eh, zákonné a nezákonné, protože eh, eh, ústavní soud zde dělá rozdíly mezi tím způsobem, jak se dělají škrty ve mzdách, co je legální a co je nelegální. A zde to, co my jsme chtěli zavést podle ústavního soudu, bylo nelegální, ale proporční poměrné škrty na platech a důchodech lze provést podle ústavního soudu, takže musíme se připravit na to, abychom do budoucna to řešili a vyhnuli se těmto nálezům. Děkuji. A pan Gigold, a potom ještě někdo chce slovo? Já si myslím, že asi ne. Takže nejprve pan Gigold. Já, co nejsme... Děkuji. Nejdříve bych vás zde chtěl také srdečně přivítat a blahopřeji vám k tomuto vašemu rozhodnutí. To je dobrá novinka pro veškeré členy eurozóny, ten signál, že eurozóna nadále roste. Je to také politický signál, to nesmíme podceňovat. Děkuji mnohokrát. Myslím si, že mnohé z těch obav, které tady padly, jsou příliš nadnesené. Vy jste již součástí ERM2 a tím fakticky v podstatě již člen eurozóny. To, co nyní získáváte, to je ta možnost spolurozhodování. Nic nestrácíte, takže si myslím, že takové ty obavy eh, je, jsou poněkud přehnané. A Myslím si, že i u vás se nakonec veřejné mění změní. Kdybyste se bývali zeptali Němců předtím, než Německo vstoupilo do eurozóny, zda jsou pro, tak by také byla většina proti, ale mezi tím již je většina, v současné době již většina Němců pro euro. Mám takovou krátkou otázku. Vy jste již zmiňoval že chcete také tímto vstoupit i do eh, společného eh, jednotného dohledového mechanismu nad bankami. Eh, jste i členem fiskálního paktu. A já se ptám, jak vypadá váš postoj k dani z finančních transakcí. Byl bych velmi rád, kdybyste se i zde rozhodli, že se připojíte do této posílené formy spolupráce a ptám se vás tedy, zda byste chtěli tímto směrem se vydat při vaší cestě do eurozóny. Ano, děkuji za tento dotaz. Pane ministře, no děkujeme za vaše slova chvály. My eh, už jsme vlastně, nebo spolupracujeme s eurozónou už od roku 2002, takže Máme eh, poměrně dobré zkušenosti, jak se chovat v těch eh, těžkých časech a také jsme eh, pochopili i to, co je nebezpečné dělat v těch dobrých časech. Takže si myslím, že to bylo dobré poučení a doufám, že jsme si to všechno vzali k srdci. Co se týče daně z finančních transakcí, tak zatím jsme nezměnili svou oficiální pozici k této dani. Zatím jsme, zatím ani nemůžeme se přihlásit eh, nebo podat nějakou takovou přihlášku formální k jednotnému mechanismu dohledu, ale myslím si, že v následujících měsících se bude eh, projednávat otázka daně finančních transakcí na těch budoucích ECOFINu. Už jsem to viděl v programu předsednictví, myslím si, že někdy v květnu by to mělo být na programu. Takže uvidíme, jakého pokroku bylo dosaženo v této oblasti. Protože pokud já vím, tak zatím ten pokrok je dost slabý. Budeme se muset ještě všichni zamyslet nad tím, jak eh, pokročit vpřed, ale tedy litevská vláda zatím neučinila žádné formální rozhodnutí této oblasti. Dobře, pan guvernér nic nechce dodat, takže dávám nakonec slovo zpravodaji. Krátká otázka. Přivedl mě na to kolega Gigol, když řekl, že můžete spolupracovat. Eh, pomocí tím, jak vstoupí 19 člen do eurozóny, tak začnou platit změněné, eh, změněné podmínky pro výkonnou radu ECB. My jsme o tom vedli již diskuzi v Německu. Já si myslím, že je to správné, že se to změní. V mé zprávě to tematizovat nebudu. Ale Ptám se pana ministra financí, vedli jste o tom diskuse, ten počet bude značně zredukován, eh, těch pět největších zemí má pouze čtyři oprávěné členy, které mohou hlasovat, i ty malé země jich mají mnohem více. Dohodli jste se již na tom, jak budete měnit ten rytmus, je tam každý měsíc jiné složení, nebo jakým způsobem eh, se to chystáte upravit? Chce odpovědět eh, pan ministr nebo pan guvernér? Tak já dávám slovo nejprve jednomu z vás a ten druhý to pak schne. Takže nejprve pan guvernér. Ano, děkuji, to je dobrá otázka. Já vám na to mohu říci, že guvernéři, kteří eh, nemají, eh, i, i ti guvernéři, kteří nemají hlasovací právo, eh, ale mohou také k tomu hovořit, tak myslím si, že to je princip, který by měl platit i v budoucnu. Takže my pokud budeme, my vlastně nám nespívá než souhlasit s tím, že přistoupení um, Litvy k eurozón, do, do eurozóny bude tedy v souladu s konvergenčními kritérii a také i s ostatními podmínkami a že tedy budeme muset držet tempo s ostatními členskými státy. Myslím si, že většina rozhodnutí ECB jsou činěna na základě koncensu a já doufám, že tomu tak bude i v budoucnu. Dobře, a nakonec ještě pan ministr, chcete něco říct si závěrem? No, mě zbývá asi tak 20 vteřin, abych eh, to schrnul. Chtěl bych eh, vám všem váženým poslancům a poslankyním Evropského parlamentu poděkovat. Vy jste naši zástupci v Evropě. Je to vlastně nejvyšší stupeň našeho zastoupení v Evropě a proto je pro nás vaše podpora velice důležitá. Je důležité, abyste nás podporovali nikoli pouze osobně, ale i abyste vyjádřili politickou podporu členství Litvy v eurozóně, aby dokonce bychom chtěli, abychom, abyste tu vaši politickou podporu jaksi Ehm, přenesli i do toho dalšího volebního období. Hlasovat se zřejmě bude až v červenci o našem přistoupení, takže je to takové asi snad poprvé v historii, kdy vlastně jeden parlament eh, nebo v jednom funkčním období se něco projednává a hlasovat se o tom bude až v tom dalším funkčním období. My budeme pracovat ze všech sil eh, za tím účelem, aby všichni poslanci mohli s jasným svědomím hlasovat pro a aby všichni mohli eh, hlasovat pro to, aby se Litva stala 19. členem eurozóny, spolehlivým 19. členem. Děkuji vám a spolehám a počítám s vaší politickou podporou. Ano, eh, děkujeme vám, pane ministře a pane guvernére, říká předseda. Dáme si krátkou přestávku a poté se dostaneme k dalším bodům na programu. Langen, Chci se zeptat pana Langena, zda také odchází. We move on to next item of the... Takže se dostáváme na další bod pořadu jednání. Příprava návrhu zprávy o možném přijetí eura Litvou zpravodajem je pan Langen. Wernere, dávám ti slovo. Okay, uh... Děkuji. Pane úřadující předsedo, měli jsme možnost hovořit eh, s guvernérem Centrální banky a s panem ministrem financí o celou celé řadě věcí. Můj návrh zprávy je k dispozici již jistou dobu. Máme ho nyní i v jednotlivých jazykových verzích. 3.3. byl můj návrh zprávy oficiálně hotov. V návrhu zprávy máme schrnuty ty nejdůležitější věci, o kterých jsme diskutovali i nyní na základě dosavadních zpráv. Máme tam jasné já, pro, eh, promiňte, jasné ano pro vstup, ale máme tam časové problémy a problémy s údaji. Ty konečné údaje budou k dispozici pravděpodobně až v květnu. Takže do té doby nemůžeme přijmout naše konečné hodnocení. Podle těch údajů, které jsme ale zatím měli, a také jsme měli bilaterální eh, dialog s pány, eh, panem ministrem EBVN ECB, a eh, podle toho, co jsme se tam dozvěděli, dojde k další stabilizaci hospodářské situace. Nemáme vůbec žádný podnět k tomu, abychom pochybovali o tom, že zimní prognóza se na jaře nepotvrdí. Můžeme tedy předpokládat, že Litva je na cestě k euru a pravděpodobně na této cestě spíše bude dělat ještě další pokroky. Z důvodu voleb ovšem musíme na naší poslední schůzi, což bude pravděpodobně 7. dubna, přijmout naše stanovisko a předat ho dalšímu parlamentu. To je objektivní potíž, kterou máme, což znamená, pokud to řeknu jasně, že máme relativně krátkou dobu pro předkládání pozměňovacích návrhů. Sekretariát navrhl tento týden. Já jsem ale se doslechl, že tady máme široký konsenzus v tom smyslu, že chceme pozitivně eh, se postavit vůči cestě Litvy k, eh, do eurozóny. A chceme tedy říci ano, ale nechceme k tomu přistupovat urychleně, nechceme to dělat střem hlav. Já tedy navrhuji, abychom na základě návrhu zprávy vypracovali, zapracovali pozměňovací návrhy. Zaprvé potřebovat setkání s tím zpravodajů, o tom se rozhodneme, až budou pozměňovací návrhy předloženy. Možná dokážeme integrovat vše, co bude předloženo jinak bychom schůzku měli, museli mít. A několik krátkých poznámek k té zprávě. Takže ten úvod, e, tam jsme pro, protože vidíme, jaké jsou předběžné údaje. Litva splňuje veškerá kritéria podle poslední kon- zprávy o konvergenci. 33.5. jsme měli stanovisko Mezinárodního měnového fondu, které je velice pozitivní. Takže to jsou další pozitivní údaje pro Litvu, takže i Mezinárodní měnový fond eh, souhlasí se vstupem do eurozóny, z hlediska údajů vůbec ho nespochybňuje. Litva má velice nízkou míru inflace, potom propadu, ke kterému došlo v roce 2009. Eh, Litva nyní má opět eh, jasný růst, nezaměstnanost se snížila a nemáme žádné napětí v Litvě mezi směnými, směným kurzem mezi Litasem a eurem. Litas je navázán na euro už od roku 2002. Nominální úroková sazba je nízká, maastrichtská kritéria jsou splněna, nemáme tam žádné makroekonomické nerovnováhy v Litvě, Litský parla, litevský parlament změnil již celou řadu zákonů a další eh, budou ještě změněny, pan guvernér to řekl. Jsou to ty zákony, které se týkají praktického zavedení eura. Takže oni plní i časový harmonogram, postupy e, kvůli nadměrnému schodku byly zastaveny v roce 2013, vysoká energetická závislost, tady se to často zdůrazňováno, eh, je něco, čemu se Litva věnuje, má vlastní plán, který má za cíl snížení energetické účinnosti, promiňte, navýšení energetické účinnosti a snížení závislosti. Bode 11 eh, to zmiňuji, a totiž, že komise eh, upozornila na to, že tam byly dvě jaderné elektrárny Ignalina a další. A pak tady máme další novou elektrárnu se zcela nezávislými reaktory. Možná bychom to mohli technicky přizpůsobit. Oba dva reaktory měly eh, vlastně výkon více než 1000 MW, eh, což jsou vlastně velké reaktory, které velmi přispívaly k zásobování energií v celé oblasti. První reaktor byl pozastaven v roce 2006, druhý v roce 2000 2009, Já jsem eh, to místo navštívil v roce 2008 s výborem ITRE, takže jsem se o tom mohl přesvědčit. A velmi dobře si vzpomínám na to, co říkají například kolegové od zelených, respektive na výroky ruského inženýra, který eh, vedl tam ta, ty práce a ten téměř plakal, protože řekl, že Evropská unie investovala více než 300 milionů eur do bezpečnosti jaderných elektráren. Dříve jsme měli na jeden reaktor asi 30 případů e, nějakých poruch a od té doby, co bylo zainvestováno, jsme neměli ani jedinou, jedinou poruchu, či pouze jednu. A nyní toto milované dítě, které eh, on tedy eh, dohledoval již 30 let, musí být musí být ukončena činnost tohoto reaktoru. To je říkám jenom proto, že v tomto regionu nevždy byly viděna kritéria EU pozitivně. A že část té závislosti na Rusku právě souvisí s tím, že činnost jaderných elektráren musela být ukončena. To ovšem nemůžeme změnit, rozhodnutí již padlo, ale pokud je na to chceme hledět dostatečně kriticky, tak to samozřejmě musíme zohlednit, že to mělo skutečně závažný dopad na celou oblast Valckého moře. Podle údajů, které máme k dispozici, tak vidíme, že míra likvidity mírně klesá podle centrální banky. Jak nyní řekl guvernér, eh, situace ohledně likvidity je stabilní na místo těch 38,3%, které tady já mám, ve, návě, ve návrhu zprávy tady máme procento 41,2%. A co se týče obyvatelstva, po obyvatelstvo bylo dotázáno, momentálně je skeptické, velmi zdrženlivé vůči euro, ale já jsem přesvědčen o tom, že až bude zahájena informační kampaň, což má být na jaře, a až si obyvatelstvo uvědomí, jaké dodatečné propojení jim s Evropou, jim vstup do eurozóny nabízí, právě s, eh, tak s ohledem na Rusko, tak si myslím, že v příštích měsících pravděpodobně dojde k navýšení souhlasu litevských občanů se vstupem do eurozóny. A nyní, co se týče vztahu s Ruskem. Litvo toto vyřešilo jinak než Estonsko a Lotyšsko. Litva dřívější ruské obyvatelstvo k němu přistoupila tak, že mu udělila litevské občanství, takže tam máme lepší integraci než v Entonsku či v Lotišsku. Takže já z tohoto pohledu skutečně vám doporučuji, až jsem o tom plně přesvědčen, že bychom měli souhlasit se vstupem Litvy do eurozóny. Děkuji. Pan Pada se hlásil slovo. Pan Tremusa. Ano, Ano, e, já sám doufám, e, aby i ostatní členské státy přistupovaly k eurozóně v tak, s e, tak čistým štítem, jako to, jako to činí Litva. Takže si myslím, že všichni toto můžeme podpořit a můžeme podpořit rychlé přistoupení Litvy k eurozóně. My jsme přesvědčeni, že je vše v pořádku, takže budeme s vámi spolupracovat, pane Langene, děkuji mnohokrát. Thank you, Remo. Ano, děkuji. A nyní za zelené pan Rasit. Děkuji. Děkuji. I my souhlasíme s analýzou zpravodaje a to, že Litva již jaksi je na nejlepší cestě, aby vstoupila do eurozóny a děkujeme zpravodaji za to, jak eh, v podstatě identifikoval a mm, jak si mm, eh, dobře eh, tedy rozpitval to, jak respektuje kritéria. A to znamená, že tady ale pořád ještě je problém. Určitě víte, o co mi jde. Již i O tom jste vy hodně hovořil ve vstupu a to je otázka toho, že zde máme dojem, že jakoby zde vzniklo nové kritérium konvergence a to je e, jádro by mělo být oživeno v Litvě tak, aby Litva mohla za dobrých podmínek vstoupit do eurozóny. No, pro nás jádro samozřejmě kromě diskuse o tom, zdali je to vůbec vhodné v energetickém mixu, no to přece eh, by nemělo vůbec figurovat eh, v té diskuzi o přistoupení k eurozóně. To je mimo jakékoliv téma. A zde my odmítáme podpořit eh, zprávu, která z otázky jádra dělá jaksi klíčovou věc pro pozici Evropského parlamentu a vyjádření se k přistoupení Litvy. Myslíme si, že energetická otázka v Litvě je velice relevantní, stejně jako v jiných, otázka, v jiných zemích, a to je otázka e, e, nalézt e, řešení v podobě propojení sítí, snižovat spotřebu elektrické energie, zlepšit obnovitelné zdroje a tak dále, ale využít to, této chvíle, tedy přistoupení Litvy k eurozóně, proto abychom Eh, motivovali ji, aby oživila eh, jaderný program, tak to si myslím, že je zcela mimo téma. A proto předklážíme pozměňovací návrhy, abychom eh, nastolili vyváženější přístup k energetické otázce. Každopádně bychom si přáli, aby zpráva hovořila o otázce emigrace, která postihuje litevskou mládež, protože 500 tisíc litevců eh, opustilo zemi v posledních letech, jak víme. Takže ano, říkám, ano, eh, eh, přistoupení Litvy, ale ne k tomu, že bychom doplňovali nějaké kritérium navíc, a to je oživení jaderné energie v Litvě. Děkuji, pane Besete, pan Pala ah, et paari sõnaga võib-olla siis täienduseks veel, et, et ma juba oma küs-. kui dovolte mi pár slov k této zprávě. Své stanovisko i stanovisko své politické skupiny už jsem vyjádřil v otázce, kterou jsem položil panu ministrovi. My podporujeme tuto zprávu a pan ministr vysvětlil, jak se Litva staví k otázce energetiky. Soustředí se na dovoz obnovitelných, obnovitelné energie, také pracují na novém terminálu pro LNG, hledají nová řešení. A Rus, a co se týče ruské, ruské mluvící komunity, tak Litva má mnohem méně eh, Rusů, kteří tam žijí, než ostatní dvě pobaltské země. Dobře, a teď nakonec pan Langen, co by zpravodaj? kolega od zelených, z frakce zelených, eh, mě naprosto nepochopil. Ani ve zprávě, či někde jinde neuvádím, že jaderná energie je předpokladem. Já jsem pouze prosil o pochopení v tom smyslu, že energetická otázka, eh, že ji nelze tak jednoduše vyřešit, a to proto, že došlo k odstavení dvou reaktorů. Neřekli jsem nic víc, ani nic, eh, nic méně. Jakým způsobem v budoucnosti zajistí Litva celé povaltí své Eh, dodávky energie, to si musí rozhodnout oni sami. Ve zprávě k tomu vůbec nic neříkám. Pouze jsem řekl, že závislost na ruském plynu se zvýšila od té doby, co došlo k tomu odstavení těch reaktorů. Takže že je třeba mít pochopení pro energetickou politickou situaci celého Pobaltí. To byla má poznámka. Já nechci, aby to tady padlo někam pod stůl. Ta skutečnost, že Evropská unie na to měla svůj podíl na vytvoření této obtížné energetické situace a proto si myslím, že je skutečně také velmi zavázána eh, proto nějakým způsobem Litvě pomoci v této věci. To jsem tedy chtěla říci. A nyní otázka mladých lidí. Ještě jsem se na to jednou podíval. E, a tady máme v zásadních číslech Evropské unie pro, pro první čtvrtletí roku 2014. Tady se píše, že Litva má největší míru mladých lidí s dokončeným vzděláním v Evropské unii. U ženy je to 62%, respektive 64,5% opravuje se řečník a u mužů je to 92%. To znamená, že ta vysoká míra kvalifikace Samozřejmě to byl podnět pro ty malé lidi, když se Litva dostala do obtížné ekonomické e, situace k tomu, aby prostě po roce 2004 odešli do jiných zemí Evropské unie. O tom jsem přesvědčena. To platí také pro ostatní baltské státy. A já si myslím, že tito lidé se opět vrátí i hned, jak se zlepší v těchto zemích e, ekonomická situace. Podle mého názoru je to přechodný fenomén, který takto natrvalo nepřetrvá, protože jsem i v této věci optimistický. Děkuji. Děkuji. Ano, děkuji. 20. E, dubna je lhuta pro překladání pozměňovacích návrhů. 7. dubna to projednáme a hlasovat v Ekonu se bude 7. dubna a na plenárku se to vlastně vůbec už nedostane z důvodu, které jsme nastínili. E, takže tím se dostáváme k dalšímu bodu, hospodářský dialog a výměna názoru s francouzským ministrem financí Pierrem Moskovičem. Tento bod však byl odložen, takže tím dnešní schůzi končím. Zítra se opět setkáme v 9 hodin ráno a budeme hovořit o přistoupení Chorvatska k umluvě ze dne 23. července 1990 o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků združených podniků. Čili děkuji vám všem a uvidíme se zítra.